Zahajuji zasedání. Dobrý den. Jak víte, první bod na pořadu jednání je připomínka desátého výročí Lisabonské smlouvy, a právně závazné listiny základních práv. Připomínám poslancům, že při této příležitosti nebude ani catch DI, ani nebudou přijímány modré karty. Pane předsedo rady, paní předsedkyně komise, vážení kolegové, Děkuji za to, že jste přišli, abyste společně s námi oslavili desáté výročí vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a právně závazné listiny základních práv. 1.12. na ceremonii v domě evropských dějin za přítomnosti paní von der Leyen, paní Lagarde, pana Michela jsme chtěli společně připomenout tuto událost a zahájit nový mandát. Pokaždé, když přijedeme do Štrasburku a jedeme přes Německo, tak překročíme hranici, ani si toho nevšimneme. Hranici, která od roku 1870 po generace Evropanů byla krvavá. Pro nás je normální v klidu a míru přes tuto hranici přejíždět. A toto je výdobytek. Byl to velký výdobytek. A neměli bychom to považovat za samozřejmé, především dnes, když si připomínáme 75 let eh, od bitvy v Ardenách kde byly desítky tisíc mrtvých mladých Evropanů. A poznamenalo to různé generace, několik generací. Je důležité připomenout, že evropský projekt je jediným projektem, který nám umožnil vybudovat prostor míru, svobody, demokracie. A tyto hodnoty musíme každý den hájit když budeme pracovat pro Evropskou unii a budeme ji činit silnější a účinnější. Před deseti lety vstoupila v, plas, v platnost Lisabonská smlouva a byl to velký krok vpřed pro evropské instituce, pro občany, pro naše země a především pro parlament, pro evropskou demokracii, protože se tím posílil demokratický charakter naší unie, její efektivita, její transparentnost a dal důležitou, dala důležitou roli také občanům. Díky Lisabonské smlouvě je hlas občanů více slyšet. Už deset let se parlament dělí s radou o schvalování výročního rozpočtu Evropské unie a sehrává ještě, rozhoduj, ještě více rozhodující roli při formování evropských politik. Ale nezapomínejme, že za čísly, za rozpočtem, za finančním rámcem stojí vždycky lidé a těm musí Evropa přinést odpovědi. Díky Lisabonské smlouvě respekt lidské důstojnosti, rovnosti, demokracie, solidarity a právního státu se stal pilířem, nebo se staly pilíři, na nichž je založena Evropská unie. Deset let je toto právně závazné pro všechny členské státy, pro všechny instituce. Bohužel diskriminace pokračuje i v našich zemích. Zprávy nám připomínají neúnavně, že násilí na ženách, rasismus, různé formy netolerance pořád ještě poškozují a ponižují tolik evropských občanů. U příležitosti tohoto výročí a pár dní od Mezinárodního dne solidarity Chci znovu říci, že chceme bojovat za svobodnější a solidárnější Evropu. Musíme i nadále společně myslet na naši budoucnost. Musíme kráčet bok po boku. Velká účast v posledních volbách znamenala jasnou zprávu ze strany občanů. Chtějí více přispět k evropskému projektu. Jsem přesvědčen, že konference o budoucnosti Evropy kterou chceme spustit v příštích eh, měsících, bude příležitostí, kterou nesmíme propást. Bude to příležitost vyslechnout si občany, pochopit jejich očekávání, jejich požadavky a také jejich naděje. Abychom umožnili co nejlepší fungování naší demokracie. Bude naší povinností převést do praxe tyto požadavky a splnit tento úkol abychom zajistili Unii, která bude schopna čelit efektivněji globálním výzvám, které před námi stojí. Přirozeně toto všechno, všechny tyto návrhy se budou muset promítnout do parlamentních aktů a do politik. A já doufám, že naše generace bude umět vyřešit tyto výzvy. Děkuji. Dávám slovo panu předsedovi Manfredovi Weberovi. Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, Lisabonská smlouva eh, přišla v platnost, když se nepodařilo schválit Evropskou ústavu. Poučili jsme se a opravdu jsme dosáhli pokroku v okamžiku krize Evropské unie. Lisabonská smlouva vytvořila unii ze společenství. Dala Evropě politickou tvář, aby Evropa mohla hovořit jako jeden v evropské zahraniční politice. Jsme teď v jedné řadě s dalšími vůdci. Posílilo to roli občanů, Spolurozhodování se stalo ústředním bodem legislativy v Evropě. Evropský parlament, naše instituce, je dnes institucí silnou a přidali jsme nové odpovědnosti na evropskou úroveň, výměna údajů, společná azylová politika, to všechno se stalo evropskými záležitostmi. To Evropě poskytlo více bezpečnosti a zároveň to poskytlo závazný charakter chartě základních práv, kde jsou zakotveny principy našeho života. Tato charta nám říká, co znamená být Evropanem. Ochrana životního prostředí, právní stát, demokracie, svoboda, sociální tržní ekonomika. Evropa nikdy nekráčela pro přímé linii Měli jsme tady pokrok i kroky zpátky a Lisabonská smlouva byla velkým krokem směrem k moderní spolupráci mezi členskými státy. Edmund Burke řekl, že stát bez eh, změn je stát bez konverzace. Tedy po deseti letech Lisabonské smlouvy učiníme další kroky. Nadcházející konference o budoucnosti Evropy je nejlepší příležitost, kde tak můžeme udělat. Giscard d'Estaing, když zahajoval Evropskou konvenci, řekl, sněme svůj sen o Evropě. A já bych řekl, sněme znovu. Jak se společenství vyvíjí, musíme si klást fundamentální otázky a hledat na ně odpovědi. V jakých oblastech má Evropská unie fungovat nejvýrazněji? Musíme hovořit o svých kompetencích. Evropská unie se musí soustředit jenom na věci, kde máme pozitivní dopad na naše občany. V těch nutných oblastech potřebuje EU nástroje k tomu, aby mohla fungovat a agovat. Dále, jak můžeme posílit parlamentní demokracii na evropské úrovni. To je stále ve hře, protože občané budou důvěřovat Evropě, pokud budou důvěryhodní jejich zástupci a jak můžeme posílit roli Evropy ve světě konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy. Evropa se buď ztratí v chaosu, nebo bude hovořit jedním hlasem. Teď bychom měli začít psát společnou historii naší unie spolu s občany. Musíme spolupracovat s národními regionálními parlamenty, protože my jsme nejvyšším zvoleným orgánem. Za lidovou stranu chci jasně říci, že nepůjde o to, abychom hledali nejmenšího společného jmenovatele. Nebude to nějaké teoretické cvičení, bude to opravdu konkrétní začátek demokratické Evropy. Žádné technické cvičení, ale skutečná debata, Evropa o, co, debata o tom, co znamená být Evropanem musíme ke svým národním identitám přidat i evropskou identitu. Je třeba začít snít nový evropský sen a Evropská strana lidová je k tomu připravena. Děkuji vám. Prezidente Garcia. Děkuji paní předsedkyně Garcia Perez. Máte slovo. Presidente Vážený pane předsedo, deset let poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, je výbornou příležitostí pro to podívat se zpět. Lisabonská smlouva byla úspěchem portugalského předsednictví se socialistickou vládou ve velice choulostivém okamžiku pro Evropskou unii. Všichni vzpomínáme na trauma, které znamená odmítnutí dvou našich členských států Evropské ústavy v roce 2005 a nejistota, která to vyvolala. Ale musíme uznat, že práce na umluvě 2012 a 2013 znamenala velké úsilí eh, pro čelení výzvám. Eh, v otázkách trhu bylo velké soustředění, aniž bychom vzali v potaz daleko ctižádostivější proces. My chceme takovou Evropskou unii, která bude schopna řešit problémy občanů, zaobírat se takovými tématy, jako jsou lidská práva, Evropa občanů a také postoupit v sociálních právech. Ale odmítnutí Francie a Holandska ukázali, že určitá část občanů se necítila být zapojena do tohoto procesu. Celá řada významných aspektů bylo sice začleněno do Lisabonské smlouvy, a díky tomu došlo k velkému pokroku. Na jedné straně Evropská unie má teď právní eh, základ právní osobnost a může vyjednávat mezinárodní smlouvy a zároveň byla posílena role našeho Evropského parlamentu, posílala se také účast občanů. Listina základních práv je právně závazná a podporuje a posiluje ochranu lidských práv. Stačí to? Ne, jasné je, že ne. Občanky a občané od nás očekávají více a proto konference o Evropě bude příležitostí, kterou nemůžeme Eh, nechat stranou a musíme ji využít k tomu, abychom nastartovala demokratičtější proces, který bude blíže občanům. Je třeba počítat s občany a s občanskou společností o samého počátku, aby se cítili zapojeni. Nemůžeme tady rozhodovat, aniž bychom počítali s nimi. Bude-li existovat politická vůle, můžeme existovat v rámci smlouvy daleko více. Eh, například skonzolidovat eh, mezinárodní seznamy do voleb, překonat paralýzu jednomyslnosti v tak důležitých záležitostech, jako je fiskální politika. Tak bychom mohli dospět ke spravedlivému zdaňování a mohli bychom zamezit situacím blokování, například když se jednalo o Severní Makedonii a Albánie. Ve skutečnosti členové rady to vědí a proto minulý týden se snažili najít možnost, jak překonat jednomyslnost tak, abychom mohli zabezpečit uhlíkově neutrální Evropu v roce 2050. Je třeba, aby rada akceptovala snížit počet rozhodnutí, které musí být učiněny jednomyslně. A to je nutné v rámci výzev, kterým čelíme. Toto je okamžik, abychom se ještě více uplatňovali. Evropa již není tím, čím byla před deseti lety. Můžeme hovořit o nalehovosti klima, situace v klimatu. Eh, musíme vidět také očekávání občanů, kteří čekají, že vyřešíme jejich problémy. Musíme překonat dětskou chudobu. Pojďme vzít tuto příležitost skutečně seriózně. Pojďme spolupracovat s občany, abychom vybudovali lepší a silnější Evropu. Honorevole Pascal Durand, la parole. Pan Pascal Durand, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, pane předsedo, Zažíváme důležitý okamžik v Evropské unii. Vy jste to říkala ve své nástupní řeči a vy to víte, pane předsedo, když jste přezal velmi důležitou funkci. Je to takový věk, kdy děti ve Francii odcházejí z jedné školy na druhou, na školu vysokou, trošičku se dostávají z toho pohodlí které měli předtím ve škole, do nové situace a my zažíváme to tež. Svět se změnil, víte to vy, víme to my. Výzva, která teď před námi stojí, už není stejná jako před deseti lety klimatické otázky, sociální otázky, otázky migrace, přesunu populací, otázky demokracie, nebezpečí, které ohrožuje naše demokracie, někdy dokonce uvnitř Evropské unie, otázky právního státu jsou tématy dnešního dne a my musíme měnit pravidla. Ve světě, který se mění, musíme i my měnit svá vlastní pravidla. A musíme to dělat eh, demokraticky a dodržet právo. A já to říkám a obracím se na radu mezivládní metoda se musí vyvíjet. Musíte teď se více opírat o zastoupení občanů, to znamená o Evropský parlament. Lisabonská smlouva byla prvním krokem vpřed a je zcela zásadní pokračovat v tomto procesu. I rada se musí stát transparentnější a potom komise se bude moci opřít o dva spolu zákonodárce. A je třeba to vysvětlit o té konferenci o Evropě. Vy jste o tom hovořila paní předsedkyně. To je něco zásadního, něco nového. Protože občané a občanská společnost se za těch deset let stali součástí veřejné debaty a my musíme velmi vážně vzít v úvahu jejich očekávání. Nemůžeme pokračovat v Evropské unii proti občanům nebo bez občanů a bez občanské společnosti. A právě proto, kvůli této konferenci tam se nesmíme jen spokojit s tím, že budeme poslouchat občany. Musíme je připojit eh, k našemu projektu. V 21. století Máme evropské občanství, které vzniká, které nebude sumou 27 občanství členských států. Je to něco navíc. Je to obecný evropský zájem. Paní předsedkyně, pane předsedu, já vím, že parlament tam bude, aby vám pomohl aby vám pomohl zapojit občany a občanskou společnost do veřejné debaty. Vy pomozte nám. Nepromarněte tuto šanci, která je možná jednou z posledních šancí Evropy přiblížit se svým občanům. A to už je z mé strany vše. Před 70 lety se stalo něco jiného. Winston Churchill vystoupil na balkóně na náměstí Kleber několik kilometrů odsud a řekl. Nebezpečí, které nás ohrožuje, je hrozné, ale hrozná je také naše síla, velká. A není žádný důvod, proč bychom neměli uspět při realizaci našeho cíle, a to je vybudovat tuto jednotnou Evropu. Toto platilo před 70 lety a je to ještě více platné dnes. Děkuji. Pan předseda Lamberts, prosím, máte slovo. Děkuji. <clears throat> Před deseti lety, když jsem se stal členem Evropského parlamentu, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. I dnes se velmi těším tomuto pokroku při budování nadnárodní demokracie, kterou se stává Evropská unie. Bez Lisabonu by tento parlament nezískal právo ratifikovat nebo neratifikovat mezinárodní smlouvy a nezískal by právo spolurozhodovat ve většině oblastí, anebo dělat slyšení s hlavními zodpovědnými představiteli, jako například s Evropskou komisí. Také díky Lisabonu listina základních práv získala právně závazný charakter, aby lépe chránila důstojnost, svobodu, rovnost, solidaritu, občanství a spravedlnost pro všechny v Evropské unii. Ale pro mnohé z našich spoluobčanů, především ve Francii, Nizozemsku a Irsku, vstup Lisabonské smlouvy v platnost byl vnímán jako popření jejich odmítnutí. A to odmítnutí bylo často odůvodněno tím, že v nové smlouvě byly neoliberální ustanovení. Například se zakazovalo centrální bance, financovat veřejné investice, anebo se posvěcovala posvěcoval svobodný pohyb kapitálu a stavil se na úroveň absolutního dogmatu. Symbolizuje to nerovnost mezi ekonomickými svobodami, které jsou právně závazné, právně zaručené a sociálními právy, které jsou často na úrovni pouhých deklarací. Vážení kolegové, a Lisabonská smlouva umožňuje parlamentu odmítnout mezinárodní smlouvy, které považuje e, za smlouvy, které jsou v rozporu s obecným zájmem. Udělejme to, odmítněme smlouvu s Mercosurem, která prohlubuje klimatické změny. A také máme právo spolu rozhodovat, pokud o společnou zemědělskou politiku, takže udělejme to, ať komise vyžaduje nový návrh, který bude odpovídat zelenému údělu. Paní von der Leyen, Lisabonská smlouva otevírá komisi dveře k tomu obejít pravidlo jednomyslnosti ve fiskální oblasti. Využijte článek 116, abyste navrhli harmonizaci daní, kterou platí společnosti. Buďme odvážní a důvěra našich spolupčanů nám bude odměnou. Děkuji. Děkuji, pan předseda Zanny. Děkuji. Dnes si tady připomínáme deset let toho, co mělo být dohodou, která posune Evropskou unii k budoucnosti růstu a prosperity. Bohužel, skutečnost je taková, že tato dohoda se ukázala jako selhání. Dnes instituce Evropské unie jsou slabší, evropští občané jsou dnes slabší a dnes Evropská unie je v hluboké institucionální a politické krizi. A toto je podle mě symbol selhání přístupu k té centralizující politice Lisabonu, která nedodržovala, nerespektovala práva členských států, práva národů a nerespektovala rozdíly mezi evropskými občany, mezi evropskými národy které jsou tady vnímány jako nebezpečí, ale naopak by to mělo být chráněno, protože je to hodnota. Já tady pozoruji podobný přístup v tom tehdejším přístupu. Podle mě rada a váš předchůdce, pane Micheli, udělal velkou chybu, pokud jde o referendum o Brexitu. Tehdy evropské instituce se postavily proti tomu pocitu, který vyjadřovaly některé národy a stejné chyby jste se dopustili, pokud jde o Brexit. Ale výsledek byl jiný. Kdyby tehdy se podařilo nějakým způsobem zohlednit výsledek irského referenda, tak i přes chyby a chybný přístup rady se to nepodařilo změnit, eh, pokud jde o to britské referendum, které proběhlo před třemi lety. Já vám doporučuji, abyste neudělali stejnou chybu. Do ledna budeme muset vyjednat důležitou dohodu se Spojeným královstvím a přístup, který Rada a tento parlament bude muset zaujmout, nebude takový přístup, že budeme chtít potrestat britské občany za jejich volbu. Nebudeme se snažit zvrátit demokratické rozhodnutí britských občanů, ale pracovat na tom, aby ta dohoda chránila naše podniky, chránila naše občany a aby nám umožnila i po roce 2020 mít vztah založený na oboustranné spolupráci se Spojeným královstvím. Pokud Evropa a evropské instituce nebudou schopny více naslouchat občanům a vzít v úvahu rozhodnutí a práva, pravomoci členských států, tak bohužel nevím, jestli za deset let budeme schopni slavit a připomínat si 20. výročí Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji, pan Zambasky. Уважаема госпожо председател, vážený господин председател, vážení kolegy. Навършиха se 10... Vážený pane předsedo, vážení kolegové, uplynulo 10 let od té doby, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Je to smlouva, která v podstatě dala Evropě cosi jako ústavu, ale je to taky jeden z důvodu, kdy vznikla frakce evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu, která eh, brání hodnoty, které souvisí s transparentností. To byl účel Lisabonské smlouvy, ale v podstatě to vedlo k nezdaru demokracie, došlo k příliš velké centralizaci. Přijímají se rozhodnutí, která trvají velmi dlouho lidé začali nedůvěřovat v práci institucí a Lisabonská smlouva je také jeden z důvodů Brexitu. Stále ještě jsou zde lidé, kteří útočí na členské státy a vlády, které byly legálně zvoleny. Chtějí trestat členské státy za jejich rozhodnutí třeba v oblasti migrace. Lisabonská smlouva poskytla více moci Evropskému parlamentu. Ale byl to pravý účel toho? Nemyslím si, že tomu tak bylo, protože si já nevěřím na superstáty, jak se v tuto chvíli tváří Evropská unie. Je to, nechci projekt, který by nahradil mou vlast. Myslím, že Lisabonská smlouva byla omylem. Byl to pokus o kompromis, ale zároveň to šlo nesprávným způsobem k federalizaci. Potřebujeme Evropu, která se bude skládat z členských států, která bude respektována. A na závěr dovolte, abych vám všem popřál hezké Vánoce. Paní Obry, máte slovo. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo pro nás je překvapením, nebo pro nás je významné překvapením oslavovat desáté výročí Lisabonské smlouvy, třeba, že to bylo zamítnuto Francii, Holandském a Irském, protože to byl antidemokratický postup evropských institucí. Je tady nezbytnost dospět k hlubokým změnám v rámci výzvy klimatických změn a nerovnosti. Listina základních práv ne nemůže stačit pro vytvoření sociální spravedlnosti, protože ve smlouvách tato umluva bohužel mm, skrývá ještě chudobu, která tady existuje. Je třeba, abychom nevytvářeli žádná tabu a zelená dohoda, sociální i ekologická, nemůže být uskutečněná s velkým úsilím v současném rámci. Je třeba podívat se na ochranu, na naši sociální ochranu. Ve Francii dochází ke snižování našich důchodů a znamená to historickou mobilizaci občanů ve Francii i tento týden. Podívejme se na dumping, ke kterému došlo eh, na základě dogmatu svobodné konkurence, svobodné hospodářské soutěže. A máme tady také extrémní potíže v rámci toho, že ještě v Evropské unii existují fiskální ráje, jako například Holandsko a Lucembursko. Je třeba konat, nestrácejme čas e, od té doby, co můžeme uskutečňovat revoluci pro překonání prekárních podmínek. A to bude důležité také, abychom nastolili jako téma na konferenci o budoucnosti Evropy. Musíme posílit právo na, za, na iniciativu Evropského parlamentu. A musíme přizpůsobit eh, základ a zásady zakládání Evropské unie současným výzvám a musíme také zavést sociální ochranu. Je třeba, abychom dospěli k sociální a fiskální politice, abychom dospěli k trvale udržitelnému rozvoji. Je třeba, abychom uskutečnili spravedlivý ekologický přechod v rámci zelené dohody. Je třeba spolupracovat s občany, je to umožní zvýšit zvýšit naší kapacitu, abychom čelili výzvám naší doby. A musíme se poučit eh, z lekcí minulosti v rámci připomínání Lisabonské úmluvy. Prego. Děkuji. Eh, paní, pan Bolok. Pane předsedo, kdyby Lisabonská smlouva neexistovala, tak je dost možné, že by teď nedocházelo k Brexitu. Takže proč bychom měli být vděční za to, že vy jste se rozhodli posílit svou moc a vytvořit superstát a ignorovali jste národní státy a demokracii a jejich voliče? Takže pak se řekl, dnes možná letují toho, že se vyhlásilo referendum. Irsko hlasovalo v referendu proti. Pamatujme, co řekla Margaret Thatcher ve svém projevu. Evropa by neměla být institucním příkazem, který se bude stále měnit podle nějakých abstraktních intelektuálních koncepcí. Ale přesně to se stalo. Přesně to se stalo. Samozřejmě Lisabonská smlouva obsahuje článek 50 o způsobu odpuštění EU a dokonce i tady je past tak, aby odcházející národ byl potrestán. Británie hlasovala vzdor tomu. Díky Eh, tlaku Nigela Farage a strany pro Brexit to vedlo k reformě Toriu, Toriovské strany. A my věříme v to, že 31. ledna teď odejdeme. Takže slavte si svou Lisabonskou smlouvu, ale my budeme slavit eh, znovu získání své suverenity a demokracie a to, že jsme se stali opět svobodnou zemí. E A nyní má slovo paní předsedkyně von der Leyen, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Když se podíváme na počátek tohoto století, tak v evropském projektu co si chybělo? Železná opona již padla, Evropské společenství již bylo docela dobře zavedenou skutečností, ale přesto tomu něco chybělo. Slovy mého předchůdce Jacques Delorse, Evropa potřebovala duši. On řekl, je čas dát Evropě nový dech. A přesně to Lisabonská smlouva je. Zeptáte-li se právníků, oni řeknou, že tím získala Evropa právní subjektivitu. Ano, samozřejmě, tak to bylo, ale je to něco víc. Lisabonská smlouva Evropě dala duši nebo možná znovu objevila evropskou skutečnou duši. Duši, díky které bojujeme proti tyranii a porazili jsme ji. Takže jsme strhli železnou oponu a sjednotili svůj kontinent. Lisabonská smlouva se týká jádra evropské identity, demokracie, právní stát, práva a svobody pro všechny. Lisabon poskytl také velké místo pro občany Evropy. Evropský parlament je domovem evropské demokracie. Národní parlamenty byly povolány k větším pravomocím a evropští občané dostali právo, aby se obrátili na komisi s legislativními návrhy. Byl to závan čerstvého vzduchu, který proběhl evropskou demokracií. Evropský projekt ano, začal se budovat kolem hospodářství, ale Evropa vždycky znamenala nebo měla znamenat něco víc než uhlí a ocel. Víc než jednotný trh. Vždycky to měla být Unie. A s Lisabonem Evropa znovu objevila tuto funkci. Vážení občané, vážení poslanci, v těchto uplynulých deseti letech eh, na nás eh, vanou eh, obávané větry, ale naše unie je jako rákos, eh, který se odkloní, ale nezlomí. Ale nové výzvy nás neparalizují, pomáhají nám postupovat vpřed, protože síla našich principů a hodnot je silou, která je ve smlouvách evropského lidu. Naše unie není něčím ukončeným. Je to neustálé budování. Je to volba, kterou musíme každý den obnovovat. A v tom je naše krása, v tom je eh, výjimečnost tohoto projektu. Já jsem přesvědčena, že jsme zatím ještě nevyužili všechny možnosti Lisabonské smlouvy. Od roku 2016 jako německá ministrině obrany jsem eh, přispívala k tomu, že se objevovala strukturální trvalá spolupráce v oblasti obrany. A ta obraná unie už byla ve smlouvě, ale její potenciál zatím ještě nebyl objeven. Smlouva má ještě spoustu věcí, které může nabídnout, aby byla Evropa ještě efektivnější, ještě silnější a svrchovanější. A teď je na nás, abychom začali realizovat veškerý potenciál Lisabonu. A hodně jsme tady toho slyšeli v tomto sále, hodně návrhů v tomto směru. Když si připomínáme těch deset let, tak teď se naše zraky upírají k těm příštím deseti letům. Budou takové, jaké je budeme chtít mít. Budou takové, jaké je budou chtít mít evropští občané. V čase Lisabonu jsme si ještě kladli otázku, zda by Evropa mohla mít hymnu nebo vlajku. V těchto uplynulých deseti letech miliony evropských občanů vyšly do ulic s vlajkami, s modrými vlajkami s 12 hvězdami, s našimi evropskými vlajkami a miliony Evropanů s nadšením poslouchali Odu na radost, nádhernou hymnu naší unie. Evropa to jsou její občané. A proto konference o budoucnosti Evropy musí být především jejich konferencí. Musíme si vyslechnout to, co nám chtějí říci. Musíme odpovědět na to, co je trápí, musíme reagovat na jejich naděje, protože to je ta největší čest, kterou můžeme vzdát Lisabonské smlouvě. To je smlouva, která dala duši Evropě. Je to smlouva, která vytvořila občanskou Evropu. Smlouva, která postavila evropské občany do srdce evropského projektu. Evropa je jejich volbou. Je to jejich budoucnost. A Evropa je naší volbou, kterou musíme každý den znovu potvrzovat svými činy. Ať žije Evropa! Grazie. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. A nyní má slovo pan předseda Michel. Pane předsedo, ne... Paní předsedkyně, drazí poslanci, drahé poslankyně, je mi potěšením eh, být tady s vámi při eh, připomínání si desátého výročí Lisabonské smlouvy. Tato připomínka vytváří most mezi minulostí Evropy a evropskou budoucností není lepší místo, eh, než slavit tuto historickou událost zde v Evropském parlamentu zářícím symbolu demokracie. Dámy a pánové, na institucích záleží, propůjčují legitimitu a pokračování, tak jak řekl Jean Monnet. Je třeba, abychom posílili naši kapacitu jednat, která tady je. Pojďme se ohlédnout zpět. Římské smlouvy potvrdily solidaritu, která spojuje Evropu, která spojuje také naší víru navždy. Maastrichtská smlouva, kterou jsme nazývali historickým významem pro překonání rozdělení evropského kontinentu a pomohlo to eh, nás jednotit. Lisabonská smlouva zahrnovala listinu základních práv, která se stala závaznou. A to poskytlo naší Evropské unie lepší sdílené hodnoty a teď jsme založeni na demokratických institucích a jsme zavázáni zlepšovat život občanů Evropy. My všichni se cítíme zavázáni k zásadním zprávům svobody, demokracie a zásad právního státu. Lisabonská smlouva je světlem a je v srdci těhoto přesvědčení. Lisabonská smlouva podpořila a posílila naší demokracii a posílila i Evropský parlament. Lisabonská smlouva také dala Evropě silnější hlas při synchronizování politik. Dnes můžeme představit jednotnější tvář vůči dalšímu světu. Pan Karl Bild řekl, chci, aby Evropa se stala hráčem. Co to je plefíč? A dámy a pánové, dnes jsme velice netrpěliví, protože před námi stojí tolik výzev. Klima, digitální agenda, mír, bezpečnost, obrana, kapacita hovořit společně silným hlasem na mezinárodní scéně. Více než kdy jindy s vámi sdílím přesvědčení, že můžeme mít důvěru v budoucnost, můžeme být optimisté. Zahajuje se nový cyklus Evropské unie. Máme vytvořen Evropský parlament, který je mobilizován pro čilení výzev budoucnosti a připraven dostat své odpovědnosti. Známe program Evropské komise, která vytvořila strategickou perspektivu a bude hrát rovněž důležitou roli na Evropské konferenci o budoucnosti Evropy, která propůjčí nový elán Evropě deset let poté, co vstoupila v platnost smlouva. Pojďme teď zaměřit náš pohled na příští léta plná naděje a přesvědčení, abychom uskutečňovali evropský sen a naplnili ho pragmatismem, realismem a především velkým odhodláním. Víte, že všichni evropští občané jakéhokoliv původu, jakékoliv národnosti, jakéhokoliv přesvědčení eh, jsou eh, se cítí být zavázáni těmto hodnotám. Máme tady onu duši Evropské unie a také Evropanů. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kteří vystoupili. Rozprava je tímto ukončena a teď si uděláme kratinkou přestávku. Děkuji. Grazie, Děkuji, budeme pokračovat. Na pořadu jednání máme závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019, prohlášení rady a komise. Připomínám, že je možné přihlásit se do Catch the Eye nebo zvednout modrou kartu buď standardně, anebo elektronicky. Instrukce znáte. A nyní dávám slovo předsedovi Evropské rady Charlesovi Michelovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Monsieur le, le président, madame la, la présidente. Pane předsedo, paní předsedkyně komise, dámy a pánové poslanci, je pro mne velkou ctí a také příležitostí poprvé od tohoto nového institucionálního cyklu vystoupit v tomto Evropském parlamentu. Rád bych řekl, že chci rozvíjet velmi kvalitní interinstitucionální spolupráci ve službách evropského budování. Snažil jsem se vám teď schrnout tu naši radu, která proběhla minulý týden. Na prvním místě je ambice. Ambice mít ambiciozní smlouvu s přírodou. Několik, pouze několik hodin poté, co komise oznámila New Green Deal, vám mohu s potěšením oznámit, že Rada jednomyslně uzavřela dohodu s cílem klimatické neutrality do roku 2050. Jedna evropská země má více času na to, aby implementovala tuto dohodu, která byla jednomyslně podpořena. Je to obrovský krok správným směrem a umožňuje nám to postoupit v tom, co jsem nazval Man nebo Woman on the Moon. Takže tímto závazkem se nám podařilo ukázat, že Rada velmi správně poukázala na to, že tento přechod, tato klimatická transformace musí být spravedlivá a že také potřebuje finanční prostředky. Evropská investiční banka také oznámila velmi ambiciozní projekt financování. Bude tedy vytvořen Fond pro spravedlivý přechod a ten musí zohlednit myšlenku, že ne všechny evropské země mají stejný výchozí bod. My jsme si také uvědomili, že je velmi důležité mít strategii, která bude respektovat volby jednotlivých eh, členských států, pokud je o jejich energetický mix. Takže to je tedy pár věcí, které souvisí s tím, co je zásadní pro příští období, to znamená boj proti klimatickým změnám. Chceme z této výzvy udělat příležitost pro inovaci, Chceme, aby Evropa byla vůčím kontinentem v zelené ekonomice. A já vám jen řeknu, že Rada se opravdu mobilizovala, protože chceme politicky přispět k tomuto cíli. Dámy a pánové, příští evropský rozpočet bude velmi složitý. Je to nadmíru složitá záležitost, protože budou prostředky od Britů. Víme tedy, že země budou platit víc a jiné země naopak budou dostávat víc. Musíme se pokusit vyvinout nějaký proces rozdělování, tak abychom se opírali o smlouvy. A já si myslím, že tahle rozprava o budoucím rozpočtu není jenom otázka procent HDP. Není to jenom věc národních příspěvků. Samozřejmě to je nadmíru viditelné na mezinárodní úrovni, ale je to zároveň důležitá otázka související s obsahem, s prioritami, s substancí toho, co v příštích letech hodláme dělat. Jaká je přidaná hodnota, kterou chceme v příštích letech vypracovat? Další důležitá věc bude správná rovnováha, kterou musíme najít mezi klasickými evropskými politikami, jako je koheze, zemědělství na straně jedné a na druhé straně nové politiky, nové výzvy, kterým čelíme, migrace, klimatické změny, inovace. A já si myslím, že je důležité spolupracovat s parlamentem, s podporou komise. Musíme učinit kroky směrem k budoucnosti. Rozpočet bude určitě eh, podmínkou a pro různé země to bude znamenat různé záležitosti. Někde hovoříme o právním státu, jinde hovoříme o migraci nebo o sociálním či fiskálním dumpingu. Další důležité, důležitou věcí v rozpočtu bude flexibilita. Chápu to tak, že mnoho zemí je pro větší flexibilitu. Měli bychom se pokusit dopracovat k nějakému kompromisu. Další důležitý bod, který souvisí s evropským rozpočtem, je samozřejmě otázka vlastních zdrojů. A já jsem zaznamenal velmi silné signály vysílané Evropským parlamentem i na toto téma, což znamená, že nezanedbáváme tuto důležitou otázku. Někteří zvažují rozšíření systému ETS Jiní chtějí vést tuto diskuzi v souvislosti s diskuzí o digitální fiskalitě, jiní zase hovoří o tom, že je možno mít daň z plastu, z plastových eh, odpadů a tak dále. Jsou zmiňovány různé možnosti. Jaké jsou příští etapy? Já jako předseda Evropské rady jsem dostal mandát eh, stejně jako předsedkyně Evropské komise, abych aktivně pokračoval v bilaterálních konzultacích s členskými státy abychom se dobrali kompromisu a abychom odhadli, kdy budeme mít pocit, že se blížíme k zóně politického přistání. To znamená, kdy budeme mít připraveno rozhodnutí pro Evropskou radu. A také by bylo dobré, abychom si mohli eh, předběžně vyměňovat informace s Evropským parlamentem. Už jsme se včera poprvé sešli, aby se zohlednila institucionální role Evropského parlamentu v tomto procesu rozhodování Každý samozřejmě chce respektovat a rozvíjet tuto dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, která je ostatně zakotvena ve smlouvách. Stručně, také otázka Brexitu stručně, protože na těch dvou dnech Evropské rady jsme se seznámili s výsledkem volebního procesu a velmi klidně jsme konstatovali, že Evropská rada je připravena, připravena pracovat s ostatními institucemi,